akty, které byly schváleny běžným legislativním postupem. Název těchto aktů bude zveřejněn v zápise z tohoto zasedání. Dámy a pánové, máme tady dvě písemná prohlášení, která si získala eh, většinu podpisů. Jedná se o prohlášení 26 lomeno 2012 o podpoře akčního plánu nazvaného Global Zero, který se týká postupného odstranění všech jaderných zbraní. A dále je to písemné prohlášení číslo 28 lomeno 2012 o zavedení Evropského dne proti šikaně a násilí ve školách. Tato dvě písemná prohlášení budou zveřejněna v zápise se jmény signatářů. Pan Valenca požádal o slovo k této otázce, takže dám slovo panu Valencovi, který bude hovořit o tom prohlášení číslo 26. Prosím. Chci poděkovat všem, kteří podpisali deklaraci písemnou popierającą Global Zero Action Plan muszę przyznać że tego typu inicjatywy potrzebują. Dámy a pánové, já bych chtěl všem poděkovat za podpis písemné prohlášení. Tato iniciativa samozřejmě vyžaduje eh, vzájemnou důvěru a musíme eh, tedy společně se snažit eh, o to, aby e, náš svět byl bez jaderných zbraní. Toto písemné prohlášení má ukázat, že jaderné zbraně jsou pozůstatkem minulosti a aby byl e, svět pro budoucí generace lepší, musíme tyto zbraně odstranit. Je stále více případů, e, kdy plutonium je zcizeno, takže skutečně tady je veliké nebezpečí toho, že tyto eh, zbraně se dostanou do rukou nežádoucích lidí. Proto bychom měli jaderné zbraně úplně Eh, vymítit a já myslím, že Evropská unie k tomu může přispět. Nemůžeme žít ve strachu z jaderných zbraní. Eh, dlužíme to našim voličům, dlužíme to i budoucím generacím a měli bychom se snažit na tom pracovat ve prospěch budoucích eh, generací. Děkuji vám, pane Valenco. A k tomu prohlášení číslo 28 o šikaně Vystoupí pan Kumucakos, prosím. Děkuji mnohokrát. Před třema týdny Karolina, eh, italská školačka, spáchala sebevraždu, protože již nedokázala, nedokázala snášet tlak, jehož byla předmětem ze strany svých spolužáků. Není to první a bohužel ani poslední oběť jevu, který, jak se zdá, začíná nabývat z nepokojových rozměrů. Jde o verbální násilí, psychické násilí i fyzické, které skutečně začíná nabývat značných rozměrů v dnešní komunikaci mezi, eh, mezi žáky. Proto navrhujeme zorganizovat Evropský den boje proti násilí ve školách, s tím, že naším cílem je, aby se už neobjevila jediná oběť zastrašování a násilí na školách. A já děkuji všem, kdo vyjádřili svoji podporu této iniciativě. Vedeme jednu bitvu, ale je třeba vyhrát svou válku. Děkuji. Poprosím vás eh, nyní o pozornost v souvislosti s těmito dvěma prohlášeními. Vás chci upozornit, že plenárními, formou plenárních usnesení jsme rozhodli o poměrně rozsáhlých změnách u písemných prohlášení. Ze své zkušenosti, protože jsem již dlouho europoslancem, vím, že takovéto eh, změny se ujmou v myslích kolegů až s tím časovým posuvem. Kolegové se nás často tázají, usnesením, která byla přijata velkou většinou hlasů. Také už to v sále nejsou ty stolečky, které tu bývaly, kde býval k dispozici text prohlášení k podpisu. Kolega se mne na to ptal, já jsem řekl, no protože jste se tak, teda si kolegové rozhodli. Takže podle článku 23 jednacího řádu máte nyní k dispozici informace o změně postupu u písemných prohlášení. Všichni jste to obdrželi a ještě znovu dostanete. A nyní už přejdeme k pořadu jednání. Mám tu zatím pouze jednu změnu. Vy se hlásíte k pořadu jednání? Takže nejprve se projdeme pořád jednání a poté dostanete slovo.